Monsieur. Dámy a pánové, prosím vás o klid. Zahajujeme naše zasedání. Rád bych požádal zejména veřejnost, která přichází stále ve větším počtu na zasedání našeho rozpočtového výboru, aby byla v klidu a tichu. Máme tady velice nabitý program. Program dnešního odpoledne zahrnuje více bodů, ale pokusíme se probrat je rychle. Je to čtvrtek odpoledne, kdy se koná také eh, mini plenárka a my chceme také Eh, všichni dělat vše a vidět naše voliče. Prosím o klid v sále. Viděli jste pořad jednání, nemáte-li připomínky, eh, tímto je pořad jednání přijat. Mm, ve svých složkách máte také sdělení předsedy, já se k ním nebudu vracet. Bod 3. Schválení zápisu Promiňte, co se týče sdělení předsedy, eh, bylo mi řečeno, že z důvodu prodloužení trvání plenární zasedání, plenárního zasedání česká kabina nebude fungovat než od 16 hodin. Eh, můžeme, česká kabina normálně tlumočí, takže žádáme české poslanci, aby se neděsili. My jsme tady, všechno je v pořádku, česká kabina funguje. Eh, takže eh, můžeme tedy pokračovat. A nyní vám navrhuji, abychom rychle přešli k hlasování. To znamená od bodu 10, to jest zpráva Naděždy Měnský týkající se politiky rozšíření kritérií a strategických zájmů Evropské unie. Voilà, vous avez votre liste de vote et... Máte před sebou tedy hlasovací lístky a měli jste eh, rozdán teď pozměňovací návrh číslo 6 a pan zpravodaj vám ho představí. Můžeme eh, tedy zahájit hlasování. Všichni jste si přinesli své hlasovací kartičky, eh, takže si je prosím pěkně připravte. Pan Riken nemá svou kartičku, nemá svůj hlasovací lístek. A pan Kalfino taky ne? Dobře, <laughs> takže to se navzájem vynuluje. <laughs> ne, to se sečte. A, takže tady máme přesně to rozdělení e, mezi konzervativci a lejbrivci. Dobře, začínáme odstavec jedna kompromisní návrh velké A, kdo je pro? Velké A, kdo je pro? Děkuji, proti? 2. Zdržel se, takže schváleno. Pozměňovací návrh 2. K tomu se vrátíme později, eh, protože z části to bylo schváleno a když schválíme B, tak můžeme prostě to, tak to bude, plat, no, tak to bude jakoby za schválené, takže teď to můžeme opustit. Jdeme ke čtyřce. Prosím pěkně o klid v sále. Pozměňovací návrh nr. 4. Kdo je pro? Eh, děkuji. Proti? Jeden, dva. Zdržel se? Nikdo? Schváleno. Pozměňovací návrh 3 pana Mölcera kompatibilní, ale náš zpravodaj proti. Kdo je pro? Nikdo? Ano. Dva. Kdo je proti? Děkuji, zdržel se, čili zamítnuto. Pětka pana Paxase kompatibilní. Pan zpravodaj pro, kdo je pro? Kdo je proti? Většina proti, zdržel se. EPP se izoluje. Dobře zamítnuto. Pozměňovací návrh 6. Tady máme ústní pozměňovací návrh, který vám byl rozdán. Naděždo, můžeš ho přednést? Uh, yes. um, we'd like to... Ano, chceme eh, předložit ústní pozměňovací návrh, abychom vyjasnili představu, že komise eh, by měla zvážit eh, hospodářský růst konečných příjemců tak, aby nedošlo k dramatickému poklesu v příjmech. Srovnatelné nenavýšení v reálných cenách by mohlo znamenat, že míra pomoci IPA ve vztahu k HDP země by se relativně nesnižovala. Tato představa také se pojí s tím, že když srovnáváme financování pro eh, a napříč koncovým příjem s přijímající zeměmi, měli bychom eh, pracovat i s jinými indikátory, než je běžné HDP na hlavu. V tomto systému poté eh, procento z financování k HDP na systémová zlepšení, například rozvíjení institucí, budování institucí. Takže naším návrhem je nahradit tuto část kumulativní reálný růst HDP za období 2007 až 2013 každé přijímající země s výjimkou Chorvatska by se pohybovalo mezi 10 a 30 procenty. Toto chceme nahradit tímto zněním. Poměr celkové programované pomoci IPA každé eh, poměr tedy k HDP každé země by se neměl eh, relativně snižovat, i kdyby jmenovatel HDP každé přijímající země se kumulativně zvýšil v reálných um, cenách za období 2007 až 2013. A také ještě vypustit poznámku pod čarou, to je také součástí našeho návrhu. Tato poznámka pod čarou zní vlastně odhady na základě uh, čísel a, a odhadů DG budget pro kandidátské země a, eh, a dále prognozy na, pro reálný růst potenciálních kandidátských zemí na základě zpráv od nezávislého prognozovacího orgánu. To je tedy ústní pozměňovací návrh. Děkuji. Merci, Nadežda. Karla Glund. Děkuji, Nadeždo. Eh, prosím, Kama Glund. Karla Glund, eh, pane předsedo, jenom jedna věc. Ono je těžké se eh, vyjadřovat k těmto, zajímá se k těmto pozněcím návrhům, když jsou distribuovány až při hlasování, takže bohužel my to nemůžeme podpořit, protože nemáme instrukce své frakce. Zdá se to být rozumné, ale prostě nebyli jsme s ním obeznámeni dostatečně včas. Já to chápu, Jorane. Já myslím, že bych za to měl vzít vinu na sebe, protože já jsem chtěl změnit původní text a chci poděkovat Naděždě Nejnsky za to, že vyhověla naší žádosti, protože ten původní text byl trošku těžko srozumitelný, ten nový je mnohem jasnější. Ale ve věcné rovině tak vlastně nedochází ke změně a my jsme tady pro. Dobrá? Dobře, takže předkládám k hlasování pozměňovací návrh číslo 6 s ústním pozměňovacím návrhem. Kdo je pro? Děkuji vám proti. Liberálové a také ještě někteří další zdržel se. Salvador se zdržuje a pan Rancho. Máme tady Španělsko, se zdržuje dobře. A Poláci. A dokonce i Francouzi. I Češi. Pardon, chcete to zkontrolovat, pardon. We check. L'amendement avec l'amendement oral. Bon, allez, le vote est ouvert, il faut ouvrir le... Takže zahajuji hlasování. Hlasujte prosím pěkně. Chybí nám jeden hlas. Zavíráme hlasování, za, ukončuji hlasování. 12 pro, 10 proti, 4 se zdrželi. Pan Rike se zdržel, takže na tom se nic nemění. Takže těsná většina. Sedmička pana Melcera, zpravodaj proti. Kdo je pro? Děkuji proti jeden, proti, zdržel se zamítnuto. Osmička od pana Paxase, zpravodaj proti, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se, schváleno. Devítka pana Ferma, je to kompatibilní, kdo je pro, zpravodaj proti, kdo je pro? Děkuji, proti. Děkuji. Zdržel se, většina je proti, takže zamítnuto. Jedenáctka pana Ferma, pan zpravodaj je pro. Kdo je pro? Děkuji, proti. Dva proti, zdržel se, schváleno. Desítka, eh, podle zpravodaje eh, pro. Kdo je pro? Proti. Děkuji, zdržel se. Většina pro. Pozměňovací návrh 10, paní Měnské. Kdo je pro? Proti? Tři proti, zdržel se. Dvanáctka, promiňte. A nyní kompromisní návrh B, zpravodaje. Kdo je pro? Děkuji, proti? Děkuji, zdržel se. Schváleno. To znamená, Pozměňovací návrh 2 pana Ferma je tím pádem pokryt těmito dvěma kompromisními návrhy velké A a velké B. A nyní pozměňovací návrh 13. Tím je vyřešen. Jdeme ke 14. paní Něnské. Kdo je za? Děkuji. Proti? Zdržel se? Schváleno. A 15. pana Ferma a zpravodaje pro. Kdo je pro? Děkuji. Proti? Někdo zdržel se schváleno, to znamená jednohlasně schváleno. Závěrečné hlasování, navrhuji vám jmenovité hlasování, tedy elektronické hlasování, zahojí hlasování. E, ukončuji hlasování, všichni hlasovali? 23 pro, 2 proti, jeden se zdržel, takže srdečně blahopřeji paní Měnský. Ano, skutečně si zaslouží potlesk. Můžeme nyní přejít tedy k hlasování bodu číslo 11. Jedná se tady o převod. Francesca Balcány k tomu chce něco říct, tak převodu číslo 9. Ho già presentato le richieste di storno nella riunione. Žádosti na převod prostředků jsem představila již 8. května a proto mi dnes jde o to, abychom to odhlasovali, tak abychom skutečně ty důležité platby pro rámcový program mohli ještě před létem provést. Týká se to takzvaného recovery plánu, tedy plánu, který, kterého se zpětně vrací neoprávněně vyplacené prostředky. Komise řekla, že to nebylo dobře prováděno a proto zde máme ještě před létem velkou potřebu platek a proto já navrhuji, abychom eh, schválili tento balíček převodu. Děkuji ti, Francesco, nyní Salvador Gariga. Děkuji, pane předsedo. Já nemám žádné přání týk týkající se nějak narušit prostě převody plateb, ale my jsme žádali o dodatečnou informaci týkající se stavu programů, které nebyly dostatečně implementovány a které vlastně způsobily nevyčerpání těch pladek a proto dávali dostatečný prostor pro uskutečnění těch převodů. Vidím, že ve vysvětlujícím prohlášením eh, jsme nedostali eh, tyto detaily programu a já si myslím, že ty jsou podstatně důležité, podstatné a důležité, protože budeme-li akceptovat tento plán obnovy, eh, který bude obsahovat také úvěry z jiných rozpočtových řádek a z jiných eh, kategorií, například zemědělství, budeme potřebovat dodatečné informace, abychom věděli, co nefungovalo v tom plánu obnovy, protože je jasné, že musíme přizpůsobit zdroje potřebám. A toto je skutečně eh, případ nezbytný, kde je třeba ty zdroje přizpůsobit. Pakliže se domníváte, že bychom měli o tom naléhavě hlasovat, prosím, ale myslím si, že bychom potřebovali tuto informaci dostat. Děkuji. Děkuji a pan Alvaro. Pane předsedo, musím říci, že až do poslední věty jsem předpokládal, že kolega Garíga bude proto, abychom byli proti tomuto převodu. Tady to bylo pravděpodobně zrealitováno, tedy pokud nemáme k dispozici informace pro to, proč nebyly vyčerpány některé prostředky, proč některé programy nefungují, tak eh, my přeci musíme vědět, proč tomu tak je, jinak to nebudeme schopni vylepšit. Pro mě přeci není představitelné, že tady například prostředky z oblasti energetických sítích se dostávají do jiných oblastí, například obnova konjunktury v Erektě či offshoreové parky. A tam se zase prostředky odnímají a to v době, kdy ve všech evropských zemích hovoříme o tom, že je třeba podporovat obnovitelné zdroje energie. A to i v mé zemi. A já musím říct, že když se podíváme na oblast zemědělstvím, tak se opravdu ptám, jakým způsobem bychom, uh, proč se tedy nevyužila ta marže, která nebyla využita. Proč tedy chceme převody? Ale ten signál, který vysíláme, že tady odnímáme peníze z oblasti pro obnovitelné energie a dáváme je do oblasti zemědělství. Takovýto signál směrem navenek je z mého pohledu fatální. Já se ptám, proč tak činíme. Já bych byla raději, kdybychom tam ty peníze ponechali, že bychom využili takový signál členským státům, aby členské státy viděly, že když ty peníze nevyužijí, tak prostě ty prostředky budou pryč. To je tedy mé mínění, co se týče těch převodů. Já si myslím, že opravdu ten signální dopad směrem venek, pokud to takto schválíme, bude opravdu fatální. Děkuji. Děkuji. Musím říct, že osobně dost dobře nechápu, jak se můžeme odstoupit v takovéto situaci po schůzi, která proběhla včera. Eh, před chvíli jsme na schůzi koordinátorů hovořili o závěrech, o naučeních eh, ze schůze o platbách, sjednání eh, o platbách které proběhlo včera, byla tam delegace našeho výboru vedena Georgem Lénem a delegace komise vedena generálním ředitelem pro rozpočet. Eh, právě abychom měli aktuální údaje o, o čerpání pladeb, o důvodech spoždění, o důvodech eh, nečerpání. A bylo mi sděleno, že Termín, pokud je rozpočtový výbor, je 1. června, takže pokud se některé skupiny domnívají, že nejsou dostatečně informovány, můžeme odložit hlasování. V právní rovině je možné odložit hlasování na schůzi 30. 31. května. 31. května. Byli byste klidnější, kdyby to bylo stanoveno takto, včetně zpravodajky? Já, prostě já s tím nemám vůbec žádný problém. Čím více informací budeme mít k dispozici, tím lépe. Tím spíše můžeme odvádět dobrou práci. Pokud čas máme, tak bychom toho měli využít. Navrhovala bych, abychom ještě jednou pečlivě pročetli dokumenty, které nám poskytla komise. Tam jsou velice dobré e, nápady. Dobré, ale jsou to velké částky. Jde o transfer, který je opravdu kvantitativně velký a stejně jako někteří kolegové, eh, tak eh, je mi trochu úzkost, když si uvědomím, že eh, máme tři roky od zahájení programu na oživení hospodářství. 100 miliard eur z evropského rozpočtu ve dvou po sobě následujících letech. Bylo to součástí balíčku 30 miliard eur z Bruselu, tedy z Bruselu Lucemburku, 25 EIB, 100 miliard z komunitárního rozpočtu, což byl evropský prvek v tom globálním plánu oživení hospodářství, což eh, především se financovalo tedy eh, z, z, z rozpočtu 27, už nevím, jaký byl přesně objem, několik set miliard eh, ve chvíli, kdy nastala recese hospodářství po finanční krizi. Ale shledávat o tři roky později, že stovky miliony eur nebyly čerpány, tak to přece bychom se asi měli zamyslet nad eh, rozpočtovými postupy. To je přece ten eh, jaksi zvláštní výsledek. Máme malý rozpočet, snažíme se co možná nejvíce financovat novátorské politiky, zacílené investice na podporu růstu, oživení růstu a zjišťujeme, že v nedávné době, kdy jsme chtěli něco podobného dosáhnout eh, v oblastech, kde, jak připomínal pan Alvaro, existovala značná potřeba a mělo to politickou prioritu ve všech členských státech a ty prostředky nebyly čerpány. To je přece jen zvláštní. Takže já bych navrhoval dohodu se eh, ve shodě se spravodajkou a na návrh řady členů výboru odložit toto hlasování na naši příští schůzi 31. května. A do té doby můžeme dopodrobna nastavovat všechny informace, včetně těch, které eh, k nám přišly či přicházejí z Evropské komise. Dále bod 12. Pan Fernandeš eh, ani nepřijal, protože nemáme žádné žádosti o převod ostatních oddílů, ostatních institucí, takže se můžeme podívat na bod 4, což je příprava rozpočtu pro rok 2013 a mandát ke třístranným rozhovorům. Naším zpravodajem je pan Giovanni Lavia. Grazie, prezidente. Děkuji, pane předsedu. V současném okamžiku, kdy hovoříme o rozpočtu na příští rok, je nutné si uvědomit, že se nacházíme v důležitém okamžiku. Jde o to, abychom navrhli priority. Priority pro to, jak chceme využít finanční prostředky které bohužel nyní v době krize jsou omezené. Proto je velice důležité, abychom mandát, který udělíme, naplánovali velice rozumným způsobem. Je to totiž i naše reakce na první návrh komise. To je tedy jedna věc. Evropa se nachází stále v krizi a je jasné, že návrh parlamentu musí přesně odrážet to, co se v současné době odehrává v členských státech. Není tedy možné být s naším návrhem v rozporu s všeobecným klimatem, které panuje v Evropské unii a je to klima úspor. Já jsem se obrátil na odborné výbory Evropského parlamentu a poprosil jsem veškeré kolegy, aby naformulovali, naformulovali své politické priority. Samozřejmě vždy eh, musí být propojeny s celkovou strategií, kterou jsme zakotvili v hlavních pokynech, tedy růst, zaměstnanost a tak dále. Samozřejmě s velkým zaměřením na zaměstnanost mladých lidí. Jde tedy o to, jak ze nejlépe využít prostředků, které budeme mít k dispozici. Třeba tak, že některé problémy eh, revidujeme nebo seškrtáme, zejména ty, které nejsou v souladu s naší strategií, nebo prostě ty programy, kde míra alokace prostředků je velice nízká. Z tohoto jsem tedy vycházel a takto na tomto pozetí jsem navrhl návrh mandátu pro trialog. Tento návrh jsem rozeslal včera kolegům. Je tam několik problémů, o kterých je třeba hovořit a zejména se jedná o návrh komise, který se týká závazku a plateb. A pak, jde ta, pak se tam jedná ještě o několik dalších zcela konkrétních témat. Nejdříve budu hovořit o závazcích. To jsou prostředky, pomocí kterých eh, stanovujeme politické priority. A parlament tento prostředek vždy využíval proto, aby jasně ukázal, jaké jsou priority naší instituce pro jednání Evropské unie. Jak jsem mi říkal, nacházíme se opravdu v době krize a komise je přesvědčena o tom, že rozpočet společenství nesmí nadále narůstat a proto komise navrhla aby byl rozpočet v oblasti závazků v podstatě zmrazen. Abychom tedy navýšení v oblasti závazků pouze omezili na inflační navýšení, tedy na ten inflátor, na ten deflátor ve výši 2%. To bylo samozřejmě politické rozhodnutí a my bychom v rámci našich diskuzí měli ještě jednou se k této věci vrátit a i prohovořit. Znamená to totiž, že pokud zmrazíme závazky, tak zmrazíme evropské perspektivy. A já jsem hluboce přesvědčen o tom, že pokud chceme krizi překonat, pokud se chceme opět dostat na cestu růstu, pokud chceme podpořit Evropskou unii, tak potřebujeme více Evropy a ne méně Evropy. Na druhou stranu, samozřejmě potřebujeme i platby. Včera jsme se setkali a přemýšleli jsme, jaké potřeby máme na úrovni společenství v oblasti plateb. Eh, přitom se ukázalo, že je tam velice silná potřeba a ta platí zejména závazkům, které již existují a stávajícím právním závazkům. Návrh komise toto zapracoval a zapracoval i to, o co my jsme poprosili v rámci hlavních pokynů. My jsme rovněž řekli, že si přejeme odpovědný a realistický rozpočet. Návrh ze strany komise tedy přijde, my jako parlament odpovíme a my doufáme a přejeme si to, doufáme, že tedy to, co komise odhaduje, bude stačit pro to, aby se pokryly naše potřeby. Včera v rámci rozhovoru jsme zjistili, že ty první odhady, ty předběžné odhady komise, jsou pravděpodobně i ovlivněny politickým faktorem a že ten politický faktor tam má větší váhu než, eh, než konkrétní potřeby. Proto musíme v příštích letech eh, eh, ověřovat, jak budou vypadat platby v roce 2012 a tak dále, abychom opravdu celou věc měli pod kontrolou. Aby dobře víme, že některé platby byly přeneseny z roku 2011 na rok 2012 a my se musíme vyhnout, musíme, musíme vyhnout tomu, aby opět nedošlo k tomu, že některé platby, které by bývaly, byly, měly být vyplaceny v roce 2012, budou přeneseny na rok 2013. Nyní k jednotlivým okruhům. My jsme tam stanovili řadu priorit a e, Některé aspekty, některé faktory jsme si stanovili v souvislosti s eh, trialogem okruh 1, závazky pro okruh 1. Je tam nárůst o 4,1%. Dobře víme, že v té v tomto okruhu máme největší koncentraci závazků, protože právě nyní eh, se provádí programy, které mají podporovat inteligentní růst. Jde o růst, zaměstnanost a odráží se tam přesně to, co jsme my definovali v našich hlavních směrech, v našich pokynech. Vycházíme z toho, že navržené platby jsou potřebné, co se týče jejich výče, že ta výše platek byla realisticky odhadnuta. Jde tedy o to, abychom pokryli náklady na výzkumné programy, které budou končit. Rovněž vítáme roli která se připisuje malým a středním podnikům, protože dobře víme, že oni jsou motory růstu. A je rovněž správné, že některé věci pro ně budou ulehčeny, zejména se to týká finančních instrumentů v rámci programu CIP, kde došlo k odpovídajícímu navýšení prostředků. Je mi líto, že program Progress bohužel bude z části seškrtán. E, ve srovnání s minulým obdobím a to též platí pro, rovněž pro kontrolní orgány. Podle mého názoru eh, finanční prostředky, které v této oblasti jsou, nejsou dostatující, protože agentury nebudou schopny pomocí těchto prostředků dosahovat svých cílů. Rovněž bych rád připomenul, že existují určité důležité programy, jako například program z celoživotního učení, kde došlo k dobrému čerpání a dobrému provádění. A komise se tomu odpovídajícím způsobem věnuje. Dále projekt ITER, ten patří také do tohoto okruhu, ale je to samozřejmě oddělené. Návrh komise eh, před, počítá s tím, že budou zafinancován, bude zafinancován 360 milionů eur, tak to stojí i v dohodě, kterou máme. Některé rozpočtové poločky mají být převrstveny, týká se to zejména správních vědů v rámci sedmého rámcového programu. Komise vychází z toho, že to jsou prostředky, které je možné seškrtat. Eh, to se vidí například u eh, krácení prostředků v rámci joint undertaking. My bychom ovšem rádi tuto věc ještě ověřili a podívat se na to, jaké bude mít dopady. Rovněž si myslíme, že je důležité říci, že parlament chce využít veškerých nástrojů, které jsou v meziinstitucionální dohodě a ve finančním řízení. Takto jsme to minulý rok rovněž dohodli. Dále okruh 1b. Zde jsme řekli, že máme obavy, eh, že se nám nelíbí, jak vypadá situace s platbami. Připomněli jsme, že komise nebyla schopná eh, na konci minulého roku vyplatit 11 miliard eur, i když se eh, to týkalo legitimních požadavků na platby a já jsem potrhl, že takováto situace se nesmí opakovat, eh, že v jiném případě to bude mít velice špatné dopady na rozpočet v roce 2013. Co se týče okruh dvě. tam bych rád podotkl na to, že poukázal na to, promiňte, že rozpětí se tam navýšilo, protože došlo k končení jednoho fondu a jsou tam potřeby zejména v oblasti rozvoje venkova. Phasing in pro přímé platby bude i nadále existovat, a právě z tohoto důvodu je třeba více prostředků. Návrh komise je z mého pohledu pozitivní. Spočívá v tom, aby se financování společné zemědělské politiky a společné rybářské politiky udrželo, ale možná by bylo dobré zvážit, jak to vypadá s dalšími oblastmi v tomto okruhu. Co se týče okruhu 3a, tam došlo k navýšení o 1,8 a to oproti rozpočtu minulého roku. A v oblasti pladeb je to navýšení o 11,1 a zdá se, že tyto finanční prostředky tedy jsou v souladu s sebevědomými ambicionními cíly Evropské unie v této oblasti. Jde rovněž o to, že je třeba potírat zejména kybernetický kybernetickou kriminalitu. Existuje nyní program, který se věnuje boji s ilegálním obchodováním s lidmi. Dále je tam několik programů, které nebyly dobře čerpány a je třeba prověřit, proč tomu tak bylo. A nyní okruh 3b. To je nejmenší okruh, nejsou tam žádné rozpočty problematické záležitosti. Chtěl bych pozitivně poukázat na to, že komise navrhla jisté změny v programu Mládež v akci. Ukázalo se totiž, že tento program do posud eh, probíhal velice dobře, měl velmi pozitivní dopady a dokázal opravdu eh, absorbovat odpovídající prostředky. Přesto je důležité, zde eh, i nadále pokračovat v tom smyslu, aby se změnila, aby se nějakým způsobem podařilo přemostit eh, takovou tu velkou eh, komunikační rokli, která je mezi občany a Evropskou komisí. Je to důležité i s ohledem na volební účast v dalších nadcházejících evropských volbách. Okruh číslo čtyři ten je důležitý pro Evropský parlament. Jistě víte, že v minulých letech jsme se již několikrát vyjádřili k návrhům komise a v současné rodě, roce vidíme, že závazky se navýšily o 0,7% a platby o 5,1%. Letos rovněž i zjišťujeme, že došlo k navýšení rozbětí 272,3 milion eur. Dále IPA DCI, nástroj mikrofinancování. Mandát pro triálog vyžaduje, požaduje po komisi, aby nám e, poskytla os, vysvětlení a proč zde došlo k takovému snížení. Škrty, ke kterým zde došlo, je možné akceptovat pouze v případě, že nedošlo k dostatečnému čerpání prostředků v této oblasti. Není možné škrty akceptovat pouze z toho důvodu, že e, jsou to nějaké ad hoc škrty a že nemají opodstatnění. Dále okruh 5. Zde došlo k navýšení o 2,8 bez Chorvatska, bez tedy zohlednění nákladů, které e, se pojí s vstupem Chorvatska. Toto navýšení se zakládá závazků, které vyplývají ze statutu a z dalších právních závazků. Rád bych poukázal na to, že zde bylo úsilí o konzolidaci správ, rozpočtu na zprávu a myslím si, že parlament musí um, letošní rok vidět pozitivně právě s ohledem na krizi. A ještě krátce bych něco podotkl k agenturám. Celkově jsme měli 748 milionů eur pro decentralizované agentury. Pak jsme měli, bylo to tedy, máme malé navýšení o 3,2%. Sedm agentur jsou ve fázi phasing in. Potřebují prostředky, aby mohly zahájit vůbec svou činnost. Zde jsme viděli, že komise poprvé seškrtala zádosti od agentur, které byly ale v souladu s finančním plánování. Eh, bylo, došlo tady ke škotrům ve výši přibližně 44 milionů eur. Já jsem poukázala na to, že finanční prostředky pro agentury není možno považovat za čisté výdaje na zprávu, protože agentury eh, poskytují konkrétní příspěvek k tomu, přispívají opravdu konkrétním způsobem k tomu, že jsou naplňovány cíle Evropské unie. Děkuji. To bylo velmi jasné a souhrne, souhrně představeno. Mám tady několik žádostí o slovo. Nejprve kolegyně Garmalová. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Nejprve jsem chtěla poblahopřát panu mm, zpravodajovi, eh, protože vykonal mimořádnou práci a skutečně vyšel stříc našemu očekávání, udržuje naprosto jasný směr, který jsme vyjednali v tomto výboru eh, pro hlavní směry pro rozpočet 2013 a mm, očividně eh, zbylo několik konkrétních bodů, které ještě zmíníme v pozměňovacích návrzích, ale jinak souhlasíme v podstatě s touto zprávou, která v souladu s potřebami, e, samozřejmě s nutností škrtů ve veřejných rozpočtech, ale samozřejmě s nutností investovat do růstu e, nehledě na omezenou možnost evropského rozpočtu a také sdílíme jeho postoj, co se týče pladeb a také obavy, které máme, co se týče rozpočtu rady týkající se škrtů, které nikdy nebudeme eh, akceptovat, protože komise, eh, komise eh, je spíše na naší straně v této otázce. Když se tady odkazuje Eh, na agentury je třeba také odkazat se na obecnou část jejich mandátu a nejenom na ta část, která souvisí s kategorií 4 nebo s okruhem 4, eh, protože když se hovoří tedy o mm, Chorvatsku, víme, že se stane eh, členem nebo mělo by se stát členem od července, takže možná, že tady by to mělo být i explicitněji uvedeno. Uh, a co se týče toho, že se a priori může zdát, že tady dochází k určitému navýšení v návrhu výbor rozpočtu na rok 2013, když to srovnáme s finančním programem, vidíme, že toto navýšení není tak velké, když vidíme, že došlo k určitému navýšení finančních, ve, fin, ve finančních programech. Co se týče Evropské platformy boje proti sociálnímu eh, vyloučení a chudoby, tady si myslím, že by bylo třeba explicitně to vyjádřit skutečně jako politickou prioritu, stejně tak, jako jsme to učinili v hlavních směrech pro stanovování rozpočtu. A také víme, že program Progress snížil mm, trošku rozpočet díky tedy období krize, které prožíváme. Totež se týká návrhu okruhu 3a, kde se hovoří o DAFNE a programu eh, boje proti násilí na dětech a, dět, a ženách, eh, kde došlo eh, k k snížení o 7,5%. Myslím si, že musíme být trochu kritičtější eh, k těm škrtům, které představila komise, protože si musíme uvědomit, že rok 2013 bude rokem evropského občanství. A co se týče vnějších nástrojů, domnívám se, že tady bychom měli být jasnější v našem odmítnutí škrtů peněz, které se které mají směrovat právě sem. Týká se to tedy těch zdrojů, eh, které měly být uvolněny na arabské jaro, ale zároveň by měly být používány také jako nástroje předvstupní pomoci a eh, pro podporu demokracie a lidských práv. Eh, jsou to prostě eh, menší, eh, menší doplnění, ale jinak souhlasíme vlastně s návrhem pana zpravodaje a toto budeme formulovat v našich pozměňovacích návrzích. Děkuji mnohokrát, pane Alvaro. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. I já nemám mnoho co připojit. Pan zpravodaj skutečně e, vykonal mimořádnou práci a, to se, a jeho zpráva odráží postoj nejrůznějších politických skupin. velice dobře se s ním spolupracovalo, byla to spolupráce konstruktivní. My vidíme stěžení body, které on představil i tam ty, které jsou důležité pro nás, e, zejména v krizové době. My jsme si přáli, aby do výzkumu a vývoje bylo dáno více investic. I tady vidíme naprosto jasný směr pro dosažení cílu 2020, jakož skutečnost, že se zpravodaj nebál hovořit o té likviditě prostředků a dát jasný pokyn komisi a radě, jak by měli na této cestě konat. Také je důležité, abychom měli skutečně inteligentní nakládání s rozpočtem. Vidíme, že ty doplňkové rozpočty se redukují na počátku Eh, eh, jsme se již domluvili, že chceme prostě mít inteligentní rozpočet, kdy nevyčermané prostředky se přinesou do příštího roku, aby tady prostě nevznikly chiméry, že by se členské státy pokoušely prostě držet ty peníze co možná nejníže. Eh, my se v rámci pozměňovacích návrhů pokusíme ještě navíš, zvýšit účinnost některých návrhů. Nejsme si tak zcela jistí zdát žádostivý návrh navýšit počet prostřed, rozpočtových prostředků o 6% odpovídá věcné situaci a zda by to znamenalo skutečně také účinnější hospodaření s prostředky. E, domnívám se, že možná tam či onde dáme ještě větší akcent, ale jinak se domnívám, že alespoň z pohledu naší politické skupiny pan zpravodaj převzal a zapracoval všechno, co bylo pro nás důležité a co je důležité pro nás pro všechny a pro budoucnost Evropy. Teď tady mám ještě úvod úvahu, o které bychom se mohli zmínit, ale tady bych požádal zároveň o spolupráci s Jutou Hauk. Poté, co jsme dnes učinili zkušenost, jak napínavé může být hlasování při udělování absolutoria agenturám, eh, vzniká také otázka, zda, jak bych to řekl, eh, ve své eh, mnohostranosti, v jejich mnohostranosti, zda bychom našli tady větší efektivitu Eh, že bychom třeba měli agenturu, která by se starala o otázky vzdělávání a zároveň nadaci, která eh, Otázka je, zda tedy potřebujeme nějakou takovouto strukturu, anebo zda bychom to mohli sloučit, ale s tím bychom se jistě ještě mohli zaobírat. To jenom jako poznámka pod čarou a eh, ze zásady chci velice poděkovat panu zpravodaji. Bylo to skutečně velice dobře a vyváženě zpracováno. Děkuji. Děkuji, kolego. Pokud o agentury, eh, v situaci, eh, v takovéto situaci eh, bychom v mé zemi postupovali tak, že bychom vytvořili další agenturu, která by měla za úkol racionalizovat ty existující. Alexander Alvaro si přál, aby štafetu převzala paní Jutta Hauk. A, vy chcete ještě zareagovat? Uh, já mám jenom takovou skromnou otázku, která se týká teplot venku. Je nutné, abychom zde v sále měli 30 stupňů, alespoň já to takto pocituji. Možná, že to pocituju pouze já, takto, že stárnu a můj organismus se mění, nevím. Monika dans la salle. <laughs> Monika není v sále přítomná, ne, nezaujíme debatu na toto téma. Ale Juto, vy jste Eh, požádala o slovo. Aleksandr se navíc přál, abyste převzal tu štafetu. Děkuji. Nejdříve bych chtěla zopakovat, že to, co se psal Giovanni, je opravdu velice dobrá zpráva. Myslím si, že ta zpráva dýchá evropským duchem a to v nás všech eh, může vypalat pouze spokojenac. On opravdu velice dobře pracoval. To, ta práce, kterou jsme zahájili v roce 2010 a kde nám ještě tehdy bylo jasné, že cíle strategie Evropa 2020 chceme opravdu v roce 2020 dosáhnout. A on to nepřesunul na další finanční výhled. Ne. On řekl již tehdy, že již do roku 2013 musíme eh, pracovat na cílech strategie Evropa 2020. Myslím si, že to od práci odvedlo opravdu velice dobře. Já v podstatě nemám co kritizovat. Jsem velice ráda, že tam zmiňuje agentury a že zmiňuje potíže, které v té oblasti existují. Pokud budeme i nadále eh, osekávat rozpočty agentur, tak dospějeme do okamžiku, že jednoho dne k ničemu nebudou. A to tady taky opakují již několik let. Proto je správné, když zde zaznělo, že je třeba se snažit o to, aby ta práce byla efektivní. Ale Alexandře, já nejsem bohužel ten správný člověk pro toto. My musíme přimět radu k tomu, aby byla ochotna s námi o těchto věcech hovořit, ale oni nejsou ani schopni e, mezi institucionální pracovní skupinu e, a v rámci dějí v této meziinstitucionální pracovní skupiny s námi ale alespoň dokonce prohořit ty věci, o kterých já se tam snažím opravdu již velice dlouho. Tam prostě na radě máme v současné době takové klima, že v podstatě to již není evropská instituce, ne skutečná evropská instituce. Já opravdu nevím, na koho bych se tam měla obrátit. Již jiní přišli s podobnými nápady. Například mám pocit, že plénum, navzdory mé vůli, ale bylo to tak, plénum dnes odhlasovalo, že agentura pro rovnoprávnost má být sloučena s agenturou ve Vídni. Prosím. To je to tak, tedy jak to je, my s tím nemůžeme nic udělat. To je tedy jedna věc. A ještě jedna věc k tomu, jak se tedy chováme k těm rozpočtům a jak vypadá přístup komise. Já nejsem ani eh, zpravodajkou pro rozpočet eh, na výboru Envy, ale podívala jsem se dívat na čísla pro program Live 2013. Já jsem tam zpravodajka pro další období, ale samozřejmě jsem zpravodajkou pro rozpočet a proto se to musím věnovat. A zde je třeba si uvědomit, že komise na rok 2013 volila přístup, který je pod tím, co my jsme pomocí zákona společně s radou dohodli. To je v podstatě nemožné. V podstatě se to nedá. Já ani nevím, jak správní hlediska oni to ošetřili, zda je, možná, zda je možné k tomu donutit, ale i kdybychom veškeré peníze, které tam máme v rámci té rozpočtové eh, linky, toto vše leží pod tím, pod tou výší, na kterou jsme se dohodli s radou v roce 2006 a to není pouze jediný příklad. Giovanni právě hovořil o nástroji DCI, že byl také osekán ale jistě si všichni kolegové vzpomenou na to, že asi před čtyřmi týdny předseda komise Barroso společně s předsedou Anisen Ban Ki-moonem se rozhodl na motu energie pro všechny a hned slíbil 50 milionů eur z našeho rozpočtu, kde chce vzít tyto prostředky, ECI. Samozřejmě. Tedy je třeba, abychom se na rozpočet ještě pečlivě podívali. A bylo by dobré, aby nám komise vysvětlila, jak přesně počítala na různých místech. A proč si myslí, že jí to takto projde? A mě by zajímal, Giovanni, ty jsi na úvod hovořil o té včerejší akci, která se týkala pladeb, byla to akce s komisí a říkali si, že jsi se tam dozvěděl, že komise platby, eh, na platby pohlédla z politické perspektivy, že tam byl jistý politický faktor, který tam zohlednila. Mohl bys mi přesně vysvětlit, co si pod tím máme představit? Co tedy znamená to, že komise v rámci pladeb uplhňovala jakési politické hledisko? Děkuji. Děkuji, Juto. Francesca Brandner, prosím. Ano, děkuji, pane předsedo. Já bych ráda uvedla, že můžeme podpořit v eh, široké linie této zprávy. Děkujeme za to zpravodaji. Eh, k jestli vás nepřekvapí, že předložíme poznací návrhy ve smyslu ekologizace rozpočtu, ale myslím, že v době krize skutečně potřebujeme se postarat o to, abychom z krize vystupovali v lepším eh, stavu, než jsme do ní vstupovali, eh, s tím, že hospodářství bude efektivnější, zejména co do hospodaření se zdroji a s energiemi. Takže předložíme poznací návrhy, to jistě vás nepřekvapí, ale myslím, že v krizových časech toto skutečně patří ke klíčovým tématům. Myslím, že je také důležité, jak jste o tom hovořil, hajte eh, úrovně požadované komisí. Myslím, že to bude obtížné z hlediska komunikace také komunikace s občany, ale jak právě řekla Juta, být výraznou silou v této věci, být pro evropští a potom všude seškrtat rozpočet, to si myslím není v pořádku, měli bychom tedy společně prosazovat ty, ty navržené hodnoty. Tak já si myslím, že je důležité eh, hájit ty negativní priority, to je odvážné a podporujeme tento přístup, nebo prosadit tyto negativní priority. Dále, pokud je o financování eh, ITERu, tak bohužel se potvrdily naše prognózy, my z toho nemáme radost, ale eh, dá se tedy říct, že jsme měli pravdu. Je to prostě smutné, protože tím pádem se odlévají prostředky z jiných částí sedmého rámcového programu, což opět eh, v krizovém čase není zrovna správný postup. Pokud je okruh čtyři, tady se mohou připojit k ostatním, pokud je o škrty v nástroji TCI, či DCI, TCI, eh, tam to není zcela jasné. My jsme, eh, my jsme eh, již dříve vyjádřili politování. Komise a SVČ učinili přísliby v poslední měsíci, které se museli od někud vzít a teď vidíme, že ve skutečnosti jde o škrty. Takže to není dobrý stav, tím spíše, že na příštích sedm let bude referenčním rokem, bude východiskem rozpočet za rok 2013. To je potom velmi smutné, když vidíme tyto škrty pro rok 2013, které budou mít dopad potom na eh, celý víceletý finanční rámec. Dále jedna věc, kterou jste také zmiňoval, eh, pokud je eh, mládež v pohybu a celoživotní vzdělávání, to jsou, myslím, velmi užitečné programy, tím spíše, že občanů, občanů začíná být Evropa stále jaksi odtažitější, vzdálenější. Toto jsou programy, které mají přímý dopad na každodenní život a mělo by se v nich pokračovat, pokud možno by se měl jejich rozpočet navýšit. Ale to jste také zmiňoval ve svém vystoupení, tak jen, že my to rovněž podporujeme v tomto, v tomto výboru. Předložíme tedy některé poznací návrhy, jak jsem zmínila, ale jinak, jinak souhlasím s tím, co již zaznělo od většiny kolegů přede mnou. Děkuji. Děkuji, Francesco. Nyní pan Stavrakakis, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Dovolte, abych nejprve poděkoval zpravodaji panu Lavia. Rád bych oslovil výbor jakožto navrhovatel stanoviska k této zprávě výboru REGI. Další rok se diskuse o evropském rozpočtu ocitá v kontextu hospodářské finanční krize a Eh, restrikcí, které to představuje v, rozpočt, eh, v rozpočtech eh, členských států. Evropské rozpočty se připravují na základě fiskální konsolidace veřejných výdajů a přísných opatření v řadě sektoru ekonomiky. Nicméně je klíčová, aby existovala protiváha k fiskální konsolidaci formou investic, které jsou potřebné pro zaručení dosávání cílů smlouvy, to na jedné straně, a dále také na kompenzaci negativních dopadů krize. To je další důvod. V tomto kontextu je potřebná evropská politika, která vytváří přenou hodnotu, která pomáhá tvořit pracovní místa a růst tím, že jsou řešeny investiční potřeby evropských regionů. Takto regiony a takto ošetříme jak situace v regionech, tak oživení ekonomi- evropského hospodářství jako celku. Pokud víme, Eh, implementace program, většiny programů v okruhu 1b v roce 2011 eh, vedla eh, k výraznému spoždění spladeb, což bude třeba řešit tím, že vyčleníme v roce 2012 dostatek prostředků na platby. Existuje určité, existují určité obavy, že se situace ještě zhorší v roce 2013, protože plnění rozpočtu v okruhu 1b, 1b se patrně dále zrychlí. V této souvislosti ve svém stanovisku pro výbor Regi navrhuji, abychom eh, vyzvali radu a komisi, aby okamžitě zanalizovali a vyhodnotili společně s parlamentem příslušná čísla a potřeby, požadavky, tak abychom neohrozili plnění rozpočtu a programů v roce 2013. Nedostatek prostředků na platby totiž by mohlo ohrozit dobře fungující programy. Také navrhuji výboru Regi, abychom vyzvali radu a komisi, aby pečlivě vyhodnotili reálné potřeby v oblasti pladeb v roce 2013 v okruhu 1b eh, na základě prognóz od samotných členských států, což byl také základ pro eh, návrh rozpočtu komise, předložení tedy komisí. Dovolte, abych uzavřel tím, že eh, k návrhu rozpočtu 2013 pan komisař Levandovský vystoupil v našem výboru a hovořil o Eh, výrazném navýšení eh, prostředků v okruhu 1b. Já si myslím, že to je dobré východisko pro eh, zahájení pro jednání tedy o rozpočtu rok 2013, i když se obávám, že to nebude dostatečné. Děkuji. Pan Salvador Garega, který nyní nese jméno Nejnsky. Takže pane Nejnsky. Ano, přesně tak, pane předsedo. Hovořím jako zpravodaj EPP Chtěl jsem poděkovat eh, za zprávu Giovanni Lavia za tento návrh i za návrh mandátu pro vyjednávání eh, třístrané. Naprosto souhlasím s hlavními směry, které tady zpravodají předložil, ale sdílím některé obavy, které zazněly v diskusi. Na každý pád je to rozpočet, který ze strany Evropské komise musí čelit dvěma zásadním problémům. Jeden je nutnost rozpočtových úspor. Je třeba prostě reflektovat napětí v rozpočtech jednotlivých členských států a to se musí samozřejmě projevit i na komunitárním rozpočtu, ale zároveň je třeba posílit platby abychom zamezili současným problémům, kdy mnoho programů eh, je, vlastně stojí, mnoho pladeb nebylo uskutečněno. Souhlasím s kolegou Gonmanisem, který pracuje na otázkách převodu pladeb, kde se ukazuje, že Evropský sociální fond, já nevím, jaké máte přes, on má přesná čísla, která jsou jasná, myslím, že 15 členských států Eh, mají zadržené platby eh, pro rok 2012 eh, úplně, což samozřejmě zhoršuje používání finančních nástrojů, když komise není schopna prostě realizovat stanovené kalendáře plateb. 15 z členských států v Evropském sociálním fondu a 9 ve Fondu pro rozvoj regionální. A proto pan zpravodaj Lavia by měl skombinovat velice skromný růst závazků s daleko vyšším eh, prostředky na platby. A je to možné, že v rámci závazku bude třeba to trochu navýšit o něco víc, než to, co navrhuje Evropská komise, protože tímto způsobem eh, musíme také završit naše politické priority, ale eh, nesmíme se nic nalhávat. Eh, prostě eh, když se nám nevyřešíme to jenom navýšením závazku, potřebujeme pro rok 2013 navýšit platby proto, abychom skutečně přispěli k navýšení růstu pro zprostředkovávání nových pracovních příležitostí. E, proto bychom měli skutečně začínat a musíme si říct, naší hlavní obavou a našimi hlavními starosti jsou platby. My musíme naprosto podpořit podporu kolegy Laví, co se týče prostředku na platby e, protože e, úsporné prostředky se projeví v prostředcích nadpadly v tomto roce, ale víme, že rada a komise a domnívám se, že i my jako parlament musíme prostě předložit naprosto nezávislý návrh a také by se tam měla odrážet jiná politika pro platby v roce 2013 a myslím, že v tomto ohledu potvrdíme a e, budeme hájit návrh, který předložil kolega Lavia. Děkuji mnohokrát, pan Godmanis který připravil malé tabulky. My time. Eh, ano, eh, kolega nám ušetřil mnoho času, nebo mě ušetřil mnoho času, nebudu opakovat slova Salvadora, ale rád bych připojil ještě některé jiné věci. Domnívám se, že dnes eh, jsme tedy viděli ty návrhy na, na převod 350 milionů z aktuálního plánu pro oživení. A dnes ta otázka zní, je velmi správně tady nastolována, co se stalo s těmito prostředky? Budou čerpány, bude ten rozpočet plněn nebo ne? Já si vzpomínám, eh, v té době, kdy byl ten plán zaváděn, jsem nezasedal zde v parlamentu, byl jsem premiérem a byl jsem částečně spokojen s tím, že náhle pro mou zemi, malou zemi, bylo k dispozici, spadlo z nebe 82 milionů eur. Nikdo se nemyslel, že tyto peníze navíc dostaneme. Nikdo to nečekal. A problém byl, eh, to je zcela eh, jasné, šlo, jde o nějaké 4-5 miliard, eh, navíc miliarda na potravenou bezpečnost. Tyto prostředky chybí, pokud vím, ve stávajícím rozpočtu kvůli tomuto mimořádnému plánu. Možná z toho nemůžeme komisi vinit, protože se domnívám, že Rada a parlament to podpořili svým hlasováním, nebylo to pouze solo rozhodnutí komise, jde o společnou odpovědnost všech tří institucí. Nemůžeme říci, že komise sama přijala tento program a ta otázka všem je velmi eh, závažná. Eh, ten projekt byl eh, rychlý kvůli, kvůli krizi, ale implementace projektu v oblasti například energetických sítí, to všichni víme, že eh, trvá dlouho, je třeba eh, to naplánovat, eh, získat pozemky potřebné a tak dále. A možná by nám někdo měl podat seriózní zprávu o tom, jaká je ve skutečnosti situace, protože pokud bychom reálně to zjistili, že není možné tyto, tento rozpočet plnit, nebo že to bude vyčerpáno za 50 let, protože se to obtížně plánuje a tak dále, pak eh, bychom získali představu, jak dále postupovat. A nebo můžeme být odvážní a říct si, nezlobte se, byl to krásný záměr, ale ukázalo se, že není reálné tento rozpočet plnit, vyčerpat jej. A pak bychom mohli vytvořit rezervu, nějakou menší rezervu, nevím přesně kolik. V té, v této chvíli to není možné, jak vidíme tu tabulku. Já si myslím, že to není otázka auditních zpráv, je to spíše otázka eh, likvidity finančního objemu. Pokud vím eh, také, pan komisař eh, o tom již hovořil, že těch pět, šest miliard nevyčerpaných v roce 2011 stále jak se leží na bedrech komise, protože ty prostředky je třeba vyplatit a někomu se pozastaví platby, protože třeba ty prostředky někde najít, příště, se to, příště to dopadne zase na někoho dalšího. Ministři financí přesně vědí, o čem hovořím. A ta první věc je, ta, zda, je reálné, zda je reálná ta představa rezervy, protože tady čelíme velmi vážnému problému. Eh, ty, ty platby na nás budou dopadat a na, na komisi ve dvou oblastech, jednak v soudržnosti, jednak eh, u rozvoje venkova a mohli bychom také říci u výzkumu a vývoje. Tam je to velmi nejasné, protože eh, jsou to eh, věci, to vědecká obec, která schvaluje, eh, schvaluje projekty, není to exekutiva EU a nikdo z nás neví, jak vědecká obec rozhodne, zda ty projekty uzná způsobnými či nikoli, zda odsouhlasí či nikoli. A pokud bychom neměli žádnou rezervu, tak pak je, je, dobrá, je to dobrá otázka. 6,8% bychom se měli se snažit eh, prosadit. Ale včera jsem hovořil s naším vyslancem a eh, informace s naším zástupcem a informace z rady jsou velmi, velmi odlišné. Eh, nevím, jak ale rada se vlastně politicky snaží prodloužit tu situaci rozpočtu roku 2012, kde vlastně šlo o snížení rozpočtu 15. Samozřejmě pokud má dojít ke konsolidaci, tak eh, ten nárůst rozpočtu musí být menší, ale nějak eh, logicky potřebujeme zjistit, zda je to 6,8 a ne více. V tom případě by to znamenalo, že ti, kdo jsou připraveni hájit eh, tyto nároky na platby, to nedostanou zaplaceno letos, bude to příští rok a některé dokonce platby budou převedeny do roku N plus 2, N plus 3. Jiná cesta není, protože se nedomnívám, že za více jak sedm let mezinárodního, více toho finančního rámce. Jak víme, chce to jednomyslné rozhodnutí rady. Jedna země bude hlasovat proti a nemůžeme měnit tento rámec. V parlamentu stačí kvalifikovaná většina, ale v radě nikoli. A já tady vycházím eh, z předpokladu, že žádné dodatečné prostředky určitě se nepodaří eh, vybrat, získat z těchto důvodů. A proto bych stál o nějaké třeba i neoficiální informace o tom, jak by to mělo být s případnou rezervou. A dále RAL. Já se velmi dobře pamatuji na dobu, kdy komise nastavila absolutní eh, termín lhutu pro dva z těch fondů eh, ve, ve výhledech 2006. Do roku 2009 to musí vyčerpáno, pokud ne, tak o ty prostředky přijdete, když byly vyčleněny. Eh, a ptal jsem se eh, paní Hybnerová, aby vysvětlila, proč eh, ta lhuta nebyla zohleděna. Ona řekla, no byly různé eh, různé země, pro které to posune na rok 2010, potom na rok 2011. A když se podíváme na platby z, z těch starých finančních výhledů, tak stále tam mnoho prostředků zbylo. Prakticky za to Ovšem, pokud tady nesplníte ty časové lhuty, tak vám, tak vám to nevyplatí. Tak to tedy bylo nastaveno, ale v praxi to vypadalo tak, že eh, členské státy předložily ty faktury k proplacení a, eh, a dostali ty peníze. Takže musíme to jasně nastavit. Buď eh, prostě určité prostředky nebudou vyplaceny, podle mého názoru by mělo jít o soudržnost, o rozvoj venkova a možná také výzkum a vývoj, protože členské státy nesplnily své závazky v oblasti časových lhůt. To je eh, jeden postup, a, nebo jedna věc. A druhá věc je potřeba eh, získat ty reálné informace, zda máme nějakou rezervu pro vyplacení eh, legitimních pladeb, které jsou legitimní. Prostě zrealizoval jsem projekt, prosím, uhrajte mi náklady dobra, odložíme to dva a půl roku. Některé země, některým zemím vysí ve vzduchu třeba miliarda eur a to jsou soft prostředky, nehovořím o, o soudržnosti, tam to jde do roku N plus 3 a podobně. A to je tedy ta širší hra, to širší hledisko. Ano, to souvisí eh, s rozhodnutím pana Laví, nebo je to propojuje eh, s tou pracovní skupinou pro eh, víceletý finanční rámec, protože by se mohlo stát, že podíl prostředků, které nemůžeme roce 2013 fyzicky vyplatit, takže budeme muset potom řešit, kolik nebo do jaké míry je možné to posunout do období 2014 až 2020. Bohužel to spolu všechno souvisí. A nakonec ten politický problém neustálého eh, snižování prostředků na platby je pochopitelný, ale nakonec kdo eh, tady na konci toho sedmiletého období a toho finančního rámce, až budeme uzavírat tento rozpočet, eh, kdo pones odpovědnost. A to, to je vepsáno ve smlouvě, to není možné měnit. Bohužel. Takže proto si myslím, že návrh pana Lavy je naprosto, naprosto správný, obhajitelný, ale Otázka zní, respektive já si myslím, že nemusíme s někým bojovat. Tři instituce nesou odpovědnost za ta mimořádná opatření přijatá v krizových časech. Nikdo nás to nemůže vinit. Je normální, že jsme reagovali stejně jako vlády, ať šlo o záchranu bank a podobně. A vlastně Eh, dodnes není možné lidem eh, vysvětlit, proč jsme tak postupovali, ale všichni vědí, co by se stalo, kdybychom to neudělali. Dobrá, tak eh, jsme všechno přišli. Já jsem se podívala na seznam lidí, lidi, kteří spolu se mnou fungovali ve vládách v roce 2009. Jenom dva z těch státníků zbyly, Merkelová ještě někdo, všichni ostatní jsou ze svých postů pryč, je to normální v krizových dobách. No a pokud jde tedy o eh, RAL, rezervu, eh, disciplínu rozpočtovou eh, a také jak propojit rozpočet pro 2013 a výsledky finanční rámec, tak to jsou asi klíčové problémy. Omlouvám se za dlouhé vystoupení. Děkuji mnohokrát, děkuji za vaši brilantní analýzu. Pan zpravodaj, jak jaký závěr vyvodíte z těchto příspěvků? Děkuji mnohokrát. Eh, chtěl bych začít tím, čím skončil pan Alvaro. Eh, když jsem hovořil, bylo mi trochu horko a začal jsem se potit, ale myslel jsem si, že je to proto, že jsem zpravodaj. Eh, a protože kolegové se ještě nevyjádřili k mým návrhům. Takže my všichni cítíme, že tady teplo, tak eh, mě přece jenom uklidnilo, že to nebylo způsobeno jaksi mou nervozitou, že je to skutečně teplota v sále. A teď budu hovořit eh, k tomu, co řekli kolegové. Eh, je jasné, že lze z příspěvků, které tady zazněly, odvodit, že zásadní aspekty mandátu k třístrannému vyjednávání jsou akceptovány. Samozřejmě eh, budou ještě existovat určité diference, eh, které budou mít jednotlivé politické skupiny v rámci svých politických priorit i proto se tu mohou projevit rozdíly ke kolegyni k zelených. Dokáži si představit, co řeknete k interimu. Jistě tady zazní návrhy, které budou poněkud diferencovanější. Něco bych ale přece jenom rád řekl s ohledem na některé specifické rozpočtové položky a řádky, okruh 4 a další okruhy kde došlo k určitým škrtům eh, v návrhu komise. Eh, v v souvislosti s prováděcími programy, které začaly v minulých letech. Souvisí to s tím, že komise formulovala prognózy, protože rozpočtové řádky neměly, eh, nebyly dobře prováděny nebyly dobře implementovány. Proč jsem hovořil o tomto eh, politickém rozlišování při jednání s komisí? Eh, komise kladla důraz na politickou závažnost v určitých bodech, kde říkala, že například politika soudržnosti z části již nebude využívána členskými státy, ale je třeba také zohlednit, že návrh eh, komisaře, který se dostal do rady, byl vyšší. A potom to bylo zredukováno a proto se domnívám, že tady došlo k politickému hodnocení. V tomto ohledu jsem to chtěl říci a pak to bylo všechno jaksi přizpůsobeno. Je naprosto jasné, že otázka pladeb a to jsem jako slyšel i v dalších příspěvcích, že to je skutečně středobod naší diskuse. Jak řekl také kolega Gariga, Eh, tady musíme být velice bedliví, dávat pozor. Eh, tabulky, které dal k dispozici kolega Goldman, ukazují eh, jasně a zřetelně jedno téma. Kolega Goldman, promiňte. No. Budeme to vidět i v následujících letech zcela jistě. Stále budou existovat potíže, co se týče dohledu nad výdaji, jakož i korektivní rozpočet na základě prognóz, které předloží členské státy 30. září. Možná, že potom budou ještě ze strany komise poněkud vylepšeny, ale pak budeme mít konkrétní informace o tom, jak to bude vypadat v dalším roce, zda to bude lepší či horší. Je jasné, že otázka pladeb velice úzce souvisí s tím, co se děje, pakliže opravný rozpočet nebude vhodný a pakliže všechny platby nebudou uskutečeny v roce 2012 a převedou se do dalšího roku, je naprosto jasné, že tady budeme mít tsunami, prostě rostoucí vlnu, e, která bude tady narážet na zeď No, sice jsme v přístavu, ale ta vlna prostě zasáhne i přístav a způsobilo by to velké škody. Na závěr bych chtěl zmínit ještě jeden aspekt. Vy jste hovořili o inteligentním vedení rozpočtu. Ano, to je aspekt, který musíme bezpodmínečně realizovat s velkou moudrostí, přičemž bychom se měli pokusit když já samozřejmě chápu, že každý má své koníčky, ale každý by se měl pokusit v rámci našich kompetencí a v rámci jednotlivých výborů skutečně poohlednout se tam, kde je možné poněkud omezit výdaje. Nejenom proto, že rozpočtové položky rozpočtové řádky nemají dobré využití, zůstávají některé nevyužité, ale protože se musíme soustředit skutečně na politiku rozvoje, růstu a zaměstnanosti, co se týče určitých iniciativ a proto bychom se měli pokusit peníze inteligentně použít. Děkuji mnohokrát, pane zpravodaji, děkuji vám, drazí kolegové. Připomínám vám tedy, že co se týče této zprávy, tak lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů je 31. května. Budeme hlasovat 20. června a na plenárním zasedání budeme hlasovat v červenci. Děkuji mnohokrát, pane zpravodaji, a nyní můžeme rychle přejít k bodu 5, což je stav vyjednávání k víceletému finančnímu rámci. Eh, zpravodajové tu nejsou, a ne, ano, pardon. E, takže jsem chtěl jenom pro informaci členů i veřejnosti, která nás sleduje, velice rychle informovat o posledních jednáních, která jsme vedli včera eh, s dánským předsednictvím eh, jako delegace parlamentu, delegace rozpočtového výboru na jedné straně a komisí a dnes v rámci kontaktní skupiny s panem předsedou parlamentu Šulcem. Měli jsme příležitost několikrát a naposledy tedy včera oznámit dánskému předsednictví, že co se týče nás jako rozpočtového výboru, pan ministr Nikolaj Vamen, který vlastně je eh, Eh, zastupoval dánské předsednictví a eh, paní Šmitová jako vicepremiérka Dánska byly přítomné a my jsme jim vyjádřili obavy obsahu, co se týče dokumentu, zmapování situace Eh, který má zveřejnit generální ředitelství a které se má projednávat na setkání ministrů zahraničních otázek v červnu. A co se týče politického cíle, který je na programu, co se týče této složky, a sice naše obavy, jistě si vzpomenete, spočívaly v tom, aby rada nezaujala předčasnou pozici k jednotlivým číslům ani globálně ani k jednotlivým rubrikám a k okruhům, promiňte. A, a Rada pro všeobecné záležitosti, promiňte. A abychom, eh, pros, aby si rada uvědomila, že toto je třeba projednávat ve spolurozhodování, protože tady má kompetenci i parlament eh, s radou. To znamená, že tato složka, složka bude sice projednávána na radě, ale také mezi jednotlivými aktéry, což je Rada pro všeobecné záležitosti a naším výborem. Toto poselství bylo pochopeno. Co se týče dánského předsednictví, to si uvědomuje tuto situaci i Rada Evropská si to uvědomuje a my se budeme orientovat na schválení usnesení na plenárním zasedání před konáním Evropské rady. Rád, abychom připomněli v krátkém textu maximálně dvě strany, jaké jsou zásadní priority, jaké jsou zásadní obavy, jaké jsou hlavní zásady Evropského parlamentu v rámci těchto jednání bod, na kterém budeme trvat, ale který ještě není jasné, je to datum, kdy se to bude hlasovat na plenárním zasedání. E, zda to bude na našem příštím zasedání ve Štrasburku v květnu, anebo zda to bude v červnu. Zájem hlasovat o tomto usnesení v květnu je proto, že by to umožnilo eh, uvědomit veřejnost o tom, eh, že vlastně rada pro obecné záležitosti by, si muse, by toto musela zahrnout na svých jednáních již aby do stavu vyjednávání zahrnula prostě stanovisko Evropského parlamentu, než dojde k vlastnímu jednání Evropské rady pro, obec, pro všeobecné záležitosti. Jinou možností by bylo uveřejnit eh, toto usnesení v červnu mezi zasedáním pro Rady pro všeobecné záležitosti a Evropské rady. Eh, definitivní rozhodnutí eh, zazní na konferenci předsedů jednotlivých politických skupin a my se domníváme, že v době, kdy hospodářská a finanční situace je mimořádně závažná, a mění se ze dne na den neklid týkající se Řecka, obavy týkající se Španělska i dalších zemí, e, změna politická, ke které došlo ve Francii a tak dále. Mimořádný summit je naplánován na 23. května večer, to znamená za, za 15 dnů, to znamená, bude to ve středu, až my budeme mít zasedání ve Strasburku, což znamená, že diskuse kterou předseda Schulz naplánoval týkající se schválení tohoto usnesení a chtěl na to pozvat předsedu Evropské komise a také předsedu Evropské komise nebudou moci přijet, protože se budou muset zúčastnit tohoto Evro- mimořádného evropského samitu. To znamená, k přesnému datu ještě není teda známé, ale my připravíme delegaci v rámci delegace rozpočtového výboru návrh takové usnesení, předáme to konferenci předsedů a až nastane ten okamžik, ať to bude květen či červen, bude, to odhlas, hlas, bude se o tom hlasovat na plenárce. To znamená, že E, e, rozpočtový výbor bude pracovat na známém právním základě dále v tomto tématu. To, byl tady, to bylo mé zhrnutí. Chcete něco doplnit, prosím pěkně? Uh, Děkuji. Možná taková krátká poznámka, jeden aspekt. Vy jste byl velice podrobný, velice úplný ve svých vysvětleních. Já bych doplnil možná jenom takovou malou věc. Chtěl bych říci kolegům, že v rámci včerejšího setkání mezi panem předsedou Šulcem a panem ministrem dánského předsednictví. Eh, dánské předsednictví tak eh, říkají poněkud pootevřelo dveře a možná bude možné hovořit o několika číslech Dříve, než začneme s vlastními vyjednáváními, bychom rádi měli více informací. Dánské předsednictví se dostavilo na schůzku a řeklo, že pravděpodobně žádná čísla nebudou, že pravděpodobně nedojde ke schodě, k dohodě, ale není, na druhou stranu dohoda není stoprocentně vyloučena. Tak to tady vidí dánské předsednictví, to bylo doplnění z mé strany. Děkuji. Děkuji, čili můžeme uzavřít tento bod a můžeme přejít k bodu číslo 6. Francesca. Francesco, eh, mohu vás předušit ve, vaším šam, ve vašem šarmantním rozhovoru, eh, abyste nám představila návrh opravného rozpočtu číslo 3? Ano, děkuji. Děkuji. Tento opravný rozpočet se týká přebytku a letos je přebytek mnohem menší než minulý rok. To je dobrý, dobré znamení. Minulý rok to bylo tak, že tam bylo 4,5 miliard a nyní máme 1,45 miliard. Tento přebytek je relativně vyvážený, relativně eh, vyváženě se skládá z větších příjmů, je to asi 61 milionů. Ty se týkají eh, platby úroků a 728 milionů za další věci. To se týká toho, že jisté výdaje nebyly odpovědějícím způsobem přistoupeny, pak máme asi 97 milionů pro eh, výkyvy kurzů. Teoreticky jsou to tedy celkově úspory, je to tedy více příjmů než výdajů a patří to tedy také do rozpočtu stávajícího roku 2012 a to neutrálním způsobem. Je to totiž tak, že to celé půjde ve prospěch členských států a členské státy potom e, budou eh, přispívat nižší částkou do rozpočtu EU. My si tady zvažujeme, zda je dobré mít i nadále takovýto mechanismus, protože neustále tady hovoříme o tom, že platby nestačí, respektive finanční prostředky na ně určené. A jistě, eh, toto je dokument, který je spíš technický než technický než politický, ale je to opravdu rozpočet, o kterém ještě tady budeme hovořit, ale možná bychom tuto příležitost měli využít tomu, abychom si zvážili, zda by nebylo lepší takovéto přebytky využívat jiným způsobem, abychom z nich udělali výhodu pro rozpočet Unie. Ne, aby z toho tedy byla pouze výhoda pro členské státy. Právě nyní v dobách krize. To tedy byla taková první prezentace z mé strany, ještě a rada k tomu zaujme stanovisko a já potom předložím návrh zprávy a potom o tom budeme mít opravdu rozpravu nejdříve na výboru a potom na plénu. Děkuji mnohokrát. Nejsou k tomu žádné připomínky. V tom případě můžeme přejít k bodu 7. Inovační finanční nástroje v kontextu příštího víceletého finančního rámce. Aider. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, mým záměrem je více než představit zprávu, která je zatím ještě ve fázi úprav a zpracovávání návrhu by bylo, abych si vyslechla spíše příspěvky rozpočtového výboru, a abych eh, tak trochu získala dojem, jaké orientace jsou tady a abychom to mohli představit, protože na plenáce to bude komplikovanější. Ale ráda bych eh, tady uvedla některé údaje, které možná by pro váš výbor mohly být zajímavé. Za prvé je to tedy kalendář. Já bych chtěla představit návrh zprávy koncem května abychom měli dostatek času, aby to bylo, mohlo být přeloženo do všech jazyků, abychom 21. 6. mohli ukončit lhůtu pro předložení pozměňovacích návrhů a abychom na tomto výboru eh, v červenci mohli hlasovat. Už tady máme názory z ITRE, REGI a výboru pro kontrolu rozpočtu, eh, které jsou vlastně ve stejné linii, i když samozřejmě každý výbor se spíš zaobíral svými kompetencemi a tématem této zprávy je, aby to byla skutečně konkrétní, ale zároveň taková obecná zpráva. Nedomnívám se, že posláním ani tohoto výboru, ani Eh, této zprávy, abychom vstupovali do detailů finančních nástrojů, ale spíše i do toho rámce a jaké jsou obecné definice těchto finančních nástrojů. V zásadě tato zpráva může mít čtyři odstavce. Ten první je tak trochu definice, co jsou finanční nástroje. jaká je ta technická stránka, že by bylo důležité prostě formulovat tu první definici, k čemu se odkazujeme, když hovoříme o těchto finančních nástrojích, udělat hodnocení toho, k čemu došlo až do dneška ve finančních nástrojích před tím eh, volným Tyrkisovým týdnem eh, budeme mít možnost zhodnotit, eh, jaké byly silné a slabé stránky těchto finančních nástrojů a jak by se měly opravit. Tady je takové malé zhrnutí toho, potom bychom měli samozřejmě ohodnotit návrhu komise, co navrhuje ona pro víceletý finanční rámec, co se týče finančních nástrojů a samozřejmě zapracovat názor rozpočtu, rozpočtového je za, samozřejmě mm, k pokročení zprávy dojde, až nám komise předloží zprávu či iniciativu o finančních nástrojů, která bude poněkud rozpracovanější než to, co jsme doposud obdrželi. Pravděpodobně to bude zásadní, eh, zásadní bod eh, debaty. Kontroverzním bodem je, až kam můžeme dojít s těmito finančními nástroji jak s nimi máme nakládat a jaká část jejich užívání má být jaksi zaručena v rozpočtu Evropské unie. Na eh, schůzích, které jsem do této chvíle měla, Eh, byla řada témat, která se opakovala a pravděpodobně je eh, budeme mít i na příštích eh, jednáních. Ukázalo se, že tyto finanční nástroje, aby dobře fungovaly, to bylo stále zdůrazňováno, je třeba mít naprosto jasnou analýzu, kde a jak fungují na trhu a jak by měly být používány, aby se dosáhlo dobrého výsledku. Eh, bylo zdůrazňováno, že tyto finanční nástroje musí být koherentní a kompatibilní mezi sebou, aby se s nimi, aby se dali propojovat a hlavně musí být flexibilní, protože pravděpodobně v tomto okamžiku, až zahájíme jejich fungování, sice budou mít své opodstatnění na trhu, ale trhy se mohou měnit, takže je třeba je moci přizpůsobit příštím potřebám eh, pravděpodobně finanční nástroje byly doposud příliš rozptýlené a vyžadovalo velké intervence a proto je třeba je více sloučit, aby se dali účinněji používat. A téma, eh, které bychom měli skutečně zásadně prostudovat, jaká kritéria chceme ex ante předem formulovat, tedy politicky také pro projekty, které by měly být financovány či eh, kofinancovány eh, těmito finančními nástroji a jaká kontrola nad nimi by měla být ze strany tohoto výboru. Ráda bych využila, protože tady, myslím, je nějaký odpovědný zástupce ze strany Evropské komise, takže bych se jich ráda zeptala. Uvidíme, zda mi budou moci objasnit určité obavy či pochyby. Mám stanovisko číslo 7 z roku 2011 Evropského účetního dvora, kde se kritizuje používání, fungování finančních nástrojů. Zda mohla by Evropská komise to nějakým způsobem vysvětlit? A Toto stanovisko v některých odstavcích praví, že se identifikují následující nedostatky. Nedostatky v formě, co se týče využívání a rotace fondu, hovoří se také o možnosti eh, postupných závazků pro používání finančních nástrojů a možnosti mm, kdy se neospravedlně, kdy se neoprávněně používaly tyto prostředky na soukromém, eh, v sou, v sou, na, sou, ča, v sou, na soukromé části trhu. A také se v tomto stanovisku hovoří uh, o omezení podpory modulování finančních nástrojů konvenčního druhu a měly by se vyloučit netransparentní nástroje jako deriváty, jako strukturované deriváty. A tady bych chtěla vědět, proč se toto téma zmiňuje ve stanovisku účetního dvora, protože do tuto chvíli jsme vůbec nic neslyšeli o těchto finančních nástrojích, tedy které se tady zmiňují, to jest strukturované deriváty co to je tady za téma? Ráda bych tady se dověděla, zda by na to mohla komise zareagovat a očekávám, že budeme o tomto tématu ještě dále diskutovat, protože je to jistě zajímavé a také velice důležité nejenom pro výbor pro rozpočet, ale pro celou Evropskou unii, která prostřednictvím těchto finančních nástrojů, budeme-li tyto finanční nástroje dobře používat, financovat veškeré struktury a veškeré potřeby které jsou začleněny ve strategii růstu a zaměstnanosti 2020, kterých není možno dosáhnout jenom s, multi, s víceletým finančním rámcem a s národními rozpočty. Děkuji. Ano, je pravda, že začít tím, že se pokusíme vyjasnit si pojetí finančních, či definici finančních nástrojů, Slovo, to by bylo užitečné, eh, slovo finanční, nevím, jak se to překládá do jednotlivých jazyků, ale v řadě jazyků je slovo finanční dvojznačné. Hovoří se o finančních výhledech a vlastně to jsou rozpočtové výhledy. Když říkáme finanční trhy, jde o banky a finanční subjekty, operátory. Nemá to se s rozpočtem nic společného. A zde, když hovoříme o inovativních finančních nástrojích, jde o nástroje rozpočtové anebo uvěrové, anebo je to směsice obou, jsou navzájem komplementární, a, takže skutečně panuje zde určitá nejednoznačnost a myslím si, že tato zpráva bude skutečně příležitostí vyjasnit eh, celou koncepci a samozřejmě také eh, způsob eh, používání těchto nástrojů, podmínky, kritéria, cíle. Ehm, zadali jsme studii, Budeme ji zde mít odprezentovanou ještě v červnu a jak bylo připomenuto, harmonogram vypadá tak, že písemná zpráva bude představena 31. května, projednána na příští schůzi. Hluta pro znací návrhy je 12. června. Výbory KONT, ITRE a REGI přijmou své stanovisko v průběhu června v zásadě a naše definitivní zpráva poté v červenci. Vy to chcete opravit? Ano, lhuta pro poznací návrhy není 12. června, ale 21. června. takže já jsem ta čísla prohodil, takže 21. ne 12. Takže symbolicky bylo zvoleno léto a svátek svatého Jana. Nejsou-li žádné další připomínky, můžeme přestoupit k bodu 8, eh, což je zpráva kolegy Gajera ohledně Evropského sociálního fondu. Ale ano, kolega je přitomen. Máme ho tu. Eh, promiň, promiňte, ano. Paní zpravodajko, nezlobte se, nechce si uzurpovat eh, tuto debatu, ale já jsem položila otaz Evropské komisi. Může komise zareagovat hned? Ano, takže prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Stručně tedy eh, bych eh, zareagoval, že zpráva účetního dvora se týká sdíleného řízení. To znamená eh, v zásadě politiky soudržnosti. Zatímco návrh komise ohledně finančních nástrojů a doprovodné platformy se týká přímého a nepřímého řízení ze strany komise. To znamená, to je oblast mimo oblast děleného řízení. Já bych tady navrhoval, abyste, já bych tady navrhoval eh, eh, paní zpravodajce, že my jsme zaslali sekretariátu eh, pracovní dokument komise, který se týká právě aspektů obsažených ve zprávě účetního dvora. Možná, možná bychom v této věci mohli mít, mohli vést ale výměnu e-mailovou s vaším výborem. Respektive část té výměny už proběhla. Děkuji, takže Vyslechli jsme si odpověď komise pro kolegyně Eider A nyní eh, pan Gajer k Evropskému sociálnímu fondu, prosím. Děkuji, pane předsedo. UCS mě tady zcela na kraji takhle schovali, ale jsem zde. Možná takovou jednu větičku k minulému bodem pořadu jednání, k tomu předcházejícímu. Já bych vítal, kdyby komise Pokud by tedy komise v rámci pracovního dokumentu zapojila ty body, které parlament požadoval ve svém rozhodnutí o absolutoriu, co se týkalo těchto finančních nástrojů. tak aby nedocházelo k zbytečnému prodlení. A nyní k Evropskému sociálnímu fondu. V jedné z minulých schůzí jsme již krátce hovořili o něk- několika nápadech, já jsem vám je tehdy představil a nebylo to příliš kontroverzní a proto jsem mění dobře naladěn a jsem rád, že pozměňovací návrhy k návrhu komise se setkali s vaším souhlasem. Již ovšem jsem stahl čtyři poslanecí návrhy 16, 18, 19 a 20. Tam šlo o vyhodnocení programu Evropského sociálního fondu. Já si myslím, že tam bychom mohli dospět k lepšímu řešení. Chtěl jsem ovšem mít alespoň jedno řešení dříve, než se eh, ta žádost dokončí a proto tedy vás prosím, ty čtyři pozměňovací návrhy již nezohledňujte. A o co tedy jde? Chceme pomocí e- Evropského sociální fondu podpořit čtyři tematické cíle, zaměstnanost, mobilita a pracovní sil, eh, celoživotní učení a tak dále. Dále je to podpora sociálního začlenění, boj proti chudově a také zlepšení institucionálních kapacit a efektivnější zpráva. Všichni víme, že to je dobře, že to jsou dobře investované peníze, ale protože zde máme nutnou koncentraci prostředků, tak je důležité, aby peníze se soustředily omezili na ty správní kapacity v členských státech, kde mají méně rozvinuté regiony, či které přichází v úvahu pro financování z fondu soudržnosti. 20% prostředků má jít rozhodně do tematického síle podpora sociální začlenění boj proti chudobě, tedy minimálně 20%, tak abychom měli prostředky v rámci operačních programů a tyto prostředky v rámci těch OP mají být převedeny na intervenční priority, či lépe řečeno soustředění. V rámci tří komisí navrhovaných eh, oblastí, kde je možno poskytnout podporu, mají tam být méně rozvinuté regiony, ty mají dostat minimálně 25 eh, z strukturálních fondů, a to tedy pomocí fondu ESF. To by tedy v rámci těch čísel, které známe, bylo 4,7 miliard euro. Co se týče přechodných regionů, ty jsou poněkud sprodné. Tam má být minimální podíl 40% z eh, SF, to by bylo 14,6 miliard, promiňte, 15,6 miliard a dále u těch více rozvinutých region má ESF eh, být, mít ten největší podíl koláče z hlediska strukturálních pontů. Podle návrhu komise 52% to by bylo celkově 27,6 miliard eur. Já jsem po prvních debatách a po výměně názorů eh, se rozhodl se soustředit na několik horizontálních pozměňovacích návrhů k ESF. Eh, tam by měl být bez problému dosažitelný konsenzus. Je to text, který jsme prohovořili mezi koordinátory. Chceme ho dát do všech návrhů a Eh, soustředili jsme se, omezili jsme se na velice málo priorit, jednak posílení ESF jakožto nástroje, zabránění překrývání a lepší koordinace s ostatními programy, mimo jiné s programem pro sociální změny a inovace, dále eh, zjednodušené možnosti financování, to tedy znamená posílené využívání paušálních plateb, to by mělo přispět k zjednodušení administrativy, dobře víme, jaké jsou stížnosti, z, ze strany příjemců, stěžují si na silnou byrokracii, na příliš mnoho předpisů při používání prostředků z eh, evropských fondů. Pášální platby by měly přinést takové první zlepšení a dále tam máme novou definici aktivního začlenění. A nadefinili jsme to takto, aby s tím byli e, eh, srozumění i kolegové z výboru pro zaměstnanost. je to lepší definice než taková ta, jak bych řekl, úsporná definice, kterou nám poskytla komise. Já se velice těším na příspěvky z vaší strany. Děkuji. Výborně, děkuji. Žádné poznámky, žádné otázky. A pardon, pan Kozlovský požádal slovo. Na vstępě chtěl. Děkuji, pane předsedo. Nejprve dovolte, abych poděkoval panu Gajerovi za jeho stanovisko, za jeho stanovisko některé velmi zajímavé. Eh, Jsou to vítané návrhy. Já s autorem stanoviska souhlasím s tím, že zde že zde existuje potřeba lépe koordinovat eh, dočené nástroje. Potřebujeme také jasnější hraniční čáry mezi působností Evropského sociálního fondu, EGF, eh, e Erasmu pro všechny, e RDF a dalších, tak abychom zabránili překrývání a abychom získali maximální přínos ze součinnosti mezi těmito nástroji. Evropský sociální fond by se měl eh, zaměřit na výsledky, nikoli na postup procedury, proto vítám návrh komise eh, ve směru eh, zjednodušení racionalizace Evropského sociálního fondu. Představa standardních jednotkových nákladů a také paušální platby. Já souhlasím s panem Gajerem, že Členské státy by také se měly připojit k racionalizaci a přes, měly by přestat jí bránit. Jí bránit. Vítám také stanovený cíl efektivnosti a příslušné indikátory pro tyto programy. Myslím, že komise by mohla vyhodnocovat přidanou hodnotu grantů, udělených grantů celkově a přínos z nich plynoucí pro jednotlivé koncové příjemce. Evropský sociální fond je důležitý nástroj a měl by být využíván k tomu, abychom využili potenciál mladých a potenciál osob s postižením, což jsou kategorie, které v tuto chvíli těžko hledají práci. Je pravda, že Evropa zažívá těžké časy a tyto změněné kategorie obyvatel obzvlášť těžké. Evropský sociální fond nevymítí eh, sám o sobě chudobu a nezaměstnanost, ale bude-li dobře zpravován, mohl by pomoci posunout eh, kupředu a rozvíjet dále strategii v oblasti mobilizace prostředků, které k dispozici jsou, tím, že budeme budovat eh, partnerství a odbourávat překážky mezi jednotlivými sektory v zájmu větší sociální soudržnosti. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Takže připomenu harmonogram věci. Lhuta pro poznací návrhy je stanovena na 16. května 10.00. Hlasovat se bude o stanovisku kolegy Gajera 20. června. Příslušný výbor MPL bude přijímat zprávu 10. července a termín pro projednání hlasování v plánu zatím, ne, zatím není stanoven. Čeká nás ještě poslední bod, kterým je číslo 9. E, náš zpravodaj není přítomen, já jej zastoupím. Dovoliteli, jde o návrh mobilizovat prostředky z Evropského fondu Solidarity ve prospěch italských e, regionu Ligure a Toskánsko, které byly zasaženy vážnými povodněmi v říjnu loňského roku. Komise tedy Eh, přišla s návrhem eh, čerpání z tohoto fondu, mobilizace tohoto fondu. Jde o návrh platby, obliký návrh platby či převodu. Promiňte, změnového rozpočtu. Jde o změnový rozpočet číslo 2 z roku 2012, který přijala komise 16. března škody způsobené těmito záplavami eh, jsou odhadovány na více jak 700 milionů eur. Týká se to jednak eh, veřejné infrastruktury, dopravních sítí, eh, bytového fondu, podniků a také celé řady zemědělských podniků. Rada se stále domnívá, že pokud o mobilizaci těchto prostředků, ten známý protokol číslo 1 připojený ke smlouvě o fungování EU e, tady platí, takže je potřebna dodatečná lhuta 8 týdnů, abychom e, počkali na případnou odezvu od národních parlamentů s tím, že komise tedy pravděpodobně 30. května bude moci přijmout e, stanovisko a příslušný dopis. Na poté my budeme moci sehrát svoji roli. Takže Harmonogram vypadá takto. Pro nás je termín pro poznací návrhy 24. května. Eh, výbor Regie poskytne své stanovisko 30. května a 31. května na příští naší schůzi budeme moci hlasovat. S tím, že v plénu to bude přijato 12. až 13. června. Nikdo k tomu nic nemá? Děkuji. Pokud je o poslední bod na dnešním pořadu jednání, politika v oblasti nemovitostí, Vzpomenete si, že eh, v pondělí Monika Holmajerová odprezentovala problém, který představuje budova Eastman. Jde tedy o zřízení Domu evropské historie eh, v této nemovitosti. My jsme se rozhodli vypracovat stanovisko a nechat to na 30. května. Takže toto téma můžeme považovat za projednané. Nic to bylo různé. Děkuji a končím schůzi. Bon,